dnešní rozpravu. Hlasovat budeme zítra ve 12.30. Další zasedání, plenární zasedání, proběhne zítra od 9 do 11 a od 15 do 22 hodin. Zápis z jednání bude k dispozici na webových stránkách Evropského parlamentu. Já, paní předsedající, děkuji tlumočníkům a končí dnešní zasedání.